rozumiem że porządek obrad państwo macie otrzymaliście nie ma specjalnych uwag. tłumaczenie. takže vážené kolegyně vážení kolegové pokud byste neměli žádné připomínky k návrhu všechno funguje tlumočnické zařízení také zdá se že nebyl nejprve překlad do Němčiny, takže ještě trošičku počkáme, aby se to všechno poskládalo. Teď vše funguje, dobře. Takže co se týče tlumočení, tak my dnes do určitých jazyků tlumočení zajištěné nemáme zajištěno. E, malčtina, slovenština a estonština jsou těmi jazyky. A teď už dovolte, abych e, všechny pozdravil. Budeme se zabývat e, otázkou konkurenceschopnosti v zemědělském sektoru. Téma konkurenceschopnosti není tématem, e, které by náš výbor nějak často probíral, zabýval se e, jím dohloubky. My o tomto tématu hovoříme, ale poměrně obecně a nemáme většinou dost času na to, abychom se zabývali zdroji, důvody a všemi těmi fenomény, které jsou s konkurencí zpěty. A přitom se e, jedná o nesmírně důležitý e, článek e, vnitřního trhu a také vnějšího trhu. Takže je zapotřebí ustavit dobrý systém volné hospodářské soutěže, dobré obchodní podmínky a nástroje, protože to vše samozřejmě velmi ovlivňuje práci a život podnikatelů a objem e, zisků, které mohou ze své činnosti získat. Teď bych chtěl velice e, srdečně pozdravit e, naše dva dnešní hosty. Je pro mě velkou ctí, že je tady mohou přivítat. Nejprve bych chtěl přivítat paní komisařku Margaret Vestager. A to neznamená, že se netěším Eh, z přítomnosti pana Hokera, eh, ale toho vidíme častěji eh, pana Hogana, takže s tím spolupracujeme pravidelněji, ale s obou máme velikou radost. Víme, že parlament požádal náš výbor v rámci reformy společné zemědělské politiky analyzovat dohloubky otázky konkurenceschopnosti a a volné hospodářské soutěže obecně. Jde o to, abychom získali pohled zevnitř i zvenčí, jak už jsem řekl. My už jsme začali s touto prací a oblasti, jako je třeba hovězí maso či některé kulturní plodiny. Své závěry jsme předložili v písemné formě a dnes bychom chtěli nejprve znát stanovisko našich dvou hostů. Pro vaši informaci máme zhruba 90 minut času na e, naši rozpravu, protože ve 20.30 nastane chvíle pro hlasování. Nevidím ještě v sále pana kolegu Nikolsona, pevně věřím, že přijde včas pravděpodobně teď ještě pracuje na poslední chvíli do, eh, eh, v oblasti pozměňovacích návrhů. Bylo předloženo hodně kompromisních návrhů, ale tomu se budeme věnovat až později. A teď už nebudu otálet a dám slovo oběma komisařům. Kdo z vás by chtěl hovořit jako první? Každopádně vám z oba dva ještě jednou velmi srdečně mezi námi vítám. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji komisi, eh, eh, výboru za to, že eh, jste nás pozvali. Jde o to, abychom probrali ten návrh hlavních směrů, a máme tuto eh, velmi dobrou příležitost eh, s vámi si vyměnit eh, názory k tomuto tématu. Co se týče zemědělství, tak parlament a komise mají stejné cíle. Chceme, aby zemědělský sektor byl rovnější, konkurenceschopnější. To je také součástí reformy. Jde o to, aby politika byla orientována směrem k trhu, aby byla zelenější a udržitelná. Takže máme tady zvláštní téma na pořadu jednání ale podívejme se nejprve na celkový obrázek. Konkurence je prostě každodenní realitou pro výrobce ve většině trhů, zemědělské výrobce v Evropě. To je v pořádku. Prošla celá řada reform společné zemědělské politiky a tato politika je založená na trhu víc než předtím. Výzvy jsou četné. Spotřebitele neustále zvyšují své mm, požadavky. Chtějí lepší zboží, chtějí udržitelné zboží a chtějí nejčastěji detekovatelné zboží. Takže eh, k tomu ještě se přiřazuje skutečnost, že, se, že je tady eh, konkurence z vnějších eh, hranic, z dalších kontinentů. A jde také o ceny, které se uskutečňují v těch jednotlivých článcích. Každopádně Tady je třeba říct, že malé, malí farmáři nemají stejnou sílu jako velké nákupčí firmy. Takže e, my jsme tady s paní kolegyní a s vámi všemi, abychom farmářům pomohli se s těmi výzvami popasovat. Vytvořili jsme soubor e, právních norem, aby vznikl takový zemědělský sektor, který by byl spravedlivější, zelenější, konkurenceschopnější a udržitelnější. A vy, parlament a především váš výbor, jste v tomto směru zahráli opravdu zásadní roli. My víme, že konkurenční politika, zemědělství především, je e, skutečně mimořádná. Tady e, samozřejmě jde e, často o omezení konkurence, což je zakázáno, pokud by ovšem nebylo shledáno, že to přináší výhody spotřebitelům. Ale u zemědělství je to trošičku jiné. Jsou tady různé výjimky, protože jde o společnou zemědělskou politiku a její cíle. A z tohoto důvodu legislativec a rada se rozhodli, že standardní pravidla konkurence schopnost skutečnosti jsou tady předmětem řady výjimek, takzvaných derogací. Za těch 50 let společné zemědělské politiky legislativec přijal takovýchto derogativ celou řadu a e, zemědělci se s nimi museli nějak vyrovnat. Parlament a tento výbor hráli a hrají zásadní roli, konkrétně během poslední e, vlny reform v společné zemědělské politice. Společně s radou jste se rozhodli přijmout nová pravidla pro tři oblasti. E, kulturní plodiny, hovězí a telecí maso a olivový olej. Tady jde o reakci na e, řadu skutečností a v neposlední řadě v oblasti nákupu. Legislativec přijal tedy velice vyvážený přístup a rozhodl se, že nebudeme omezovat e, ta, e, ty derogace pouze e, částečně. E, legislativec chtěl, aby e, zemědělci udělali ještě krok dále, aby prostě vytvořili efektivní a udržitelné podniky. Například by mohli vytvořit společné distribuční platformy, což by získali výrazně na flexibilitě, spolehlivosti a rychlosti distribuce. Společnou prací farmáři získávají mnohem lepší šanci zlepšit zlepšit svou pozici na trhu eh, a to oběma směry a samozřejmě jsou potom lépe schopni obrany proti dalším eh, zúčastněným stranám přístup eh, těchto nových derogací nám umožňuje eh, dostat našim cílům. To znamená, jde o lepší příjmy pro farmáře, vyšší eh, produktivity, vyšší produktivitu a také lepší dostupnost zboží pro spotřebitele a rozumné ceny. A to je přesně to, oč stojíme. Chceme konkurenceschopný sektor, který by byl schopný ustát konkurenci i odjenut. Jak tento výbor dobře dobře ví, tak nová pravidla jsou uložena v článcích 169 až 171 nařízení a umožňují farmářům, aby v těchto sektorech společně stanovovali ceny. Mohou tak činit, pokud jsou ty objemy rozumné. 15% pro hovězí a e, telecí maso a 20% pro olivový olej. A také tak mohou činit, pokud jsou zorganizováni e, v organizacích e, producentů, které ještě vykonávají další činnosti. Tady legislativec učinil jasný výběr. Jde o to docílit našich společných cílů společné země zemědělské politiky v těchto sektorech a proto musíme vytvořit velice rozumnou vyváženou situaci. Dát farmářům určité e, možnosti, aby zajistili, zajistili vyšší efektivnost a e, aby zároveň nemohli vytvářet nějaké monopolní struktury. To je z mé strany vše a teď dám slovo kolegyni. Thank you very much. Uh... Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám za pozvání na zasedání výboru. Je samozřejmé, že naprosto souhlasím s panem kolegou. Dovolte mi, abych řekla pár slov o tom, co jsme doposud udělali v této věci. Samozřejmě, že nestačí, pokud budeme mít tato pravidla zapsaná v legislativě. Musí se stát skutečností, každodenní skutečností eh, pro Eh, ty subjekty pro ty lidi, kteří je mají používat. A proto musí být přístupná, srozumitelná a musí poskytovat skutečné vodítko. Musí to být skutečné pokyny, protože jinak veškerá práce, kterou jste odvedli jako legislativní orgány, nebude, eh, nepřinese svoje plody. Váš výbor vyzýval k větší konzistentnosti v uplatňování tohoto, eh, těchto pravidel ve členských státech a právě to je důvod, proč komise eh, vydala návrh pokynů, o kterých dnes budeme diskutovat. Myslím si, že máte pravdu v tom, že velké rozdíly mezi členskými státy narušuje rovné podmínky, naruš, eh, narušují rovné podmínky. Tyto pokyny jsou výsledkem společné práce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž a Generálního ředitelství Agri. E, vyzvali jsme všechny zúčastněné strany, ať už jsou to velci, národní úřady a také váš výbor, aby se k ním vyjádřili. Důvod, proč jsme se snažili do těchto konzultací zahrnout co možná nejvíce subjektů, spočívá v tom, že chceme dosáhnout toho, aby ty pokyny byly co možná neužitečnější. Uh, Ehm, čímž nechci říct, že by některé pokyny komise nebyly užitečné, ale jedna z věcí, která je velmi důležitá, je to, abychom ty pokyny mohli používat okamžitě, abychom nepotřebovali nějaké, nějaká další pravidla pro to, abychom je uváděli do praxe. Důvodem je to, že ta nová pravidla eh, se tedy budou, budou, budou uplatňována zemědělci. Zemědělci musí sami zhodnotit, jestli jejich praxe odpovídá těmto pravidlům a pokud se máte sami hodnotit, tak potřebujete nějaké pokyny, které budou srozumitelné, snadno přístupné, protože jinak eh, to bude velmi náročný úkol. Ty pokyny by tedy měly být jakousi příručkou, která to umožní. Poskytují celou řadu eh, příkladů, jak eh, pravidla uplatňovat v jednotlivých situacích. Někteří účastníci této otevřené veřejné konzultace zdůraznili, že tyto pokyny jsou důležité a že je potřeba aby, potřeba, aby do nich bylo zahrnuto ještě více praktických příkladů. Naše týmy na tom pracují, snaží se o to, aby ty pokyny byly v tomto ohledu ještě užitečnější, aby byly ještě uh, pří, přátelštější vůči uživatelům, aby je bylo možno co nejsnadněji používat. Pro mě osobně je velmi důležité to, aby eh, ty pokyny nevytvářeli nové požadavky, nové postupy, aby nic nového v tomto smyslu nepřidávali, protože komise se omezila pouze na to, že vysvětlovala a dále rozvíjela nová pravidla, která byla přijata legislativními orgány. Kromě toho je velmi důležité, aby tyto pokyny eh, byly výsledkem velmi zevrubné konzultace, kterých se, konzultací, kterých se účastnili i národní orgány působící eh, v oblasti hospodářské soutěže, protože tyto konzultace by měly zajistit, aby pokyny dobře zohledňovaly jednotlivé rysy dotyčného odvětví. Jak právě zdůraznil pan komisař Hogan, celá řada pravidel která platí v jiných odvětvích, se netýká právě oblasti zemědělství a proto je potřeba, abychom velmi těsně spolupracovali s národními úřady, s, manas, s ministerstvy, eh, tak abychom ty pokyny formulovali co možná nejpřesněji. Důsledkem jak doufám, bude to, že tyto pokyny umožní společné uplatňování nových pravidel tak jak je schválili legislativní orgány, že ta pravidla budou uplatňována v celé Evropě. Návrh pokynů eh, vyvolal celou řadu komentářů v rámci postupu veřejné konzultace a možná víte, že i váš výbor se k tomu velmi podrobně vyjadřoval. My jsme za to vděční jsme vděční za veškerý, veškeré podněty a vaše písemné příspěvky i naše dnešní diskuze budou začleněny do definitivní verze těchto pokynů. Dovolte mi, abych v tuto chvíli pohovořila o dvou, o jedné nebo dvou věcech, eh, které byly pro váš výbor důležité. Ptali jste se na všeobecné derogace, výjimky, pokud jde o odvětví zemědělství. E, to jsou články 206 až 209 společné organizace trhu a příslušného nařízení. E, komisař Hogan e, i já se tedy soustředíme na tato ustanovení, která jsou v nařízení o společné organizaci trhu skutečně nové. To znamená, že e, ty pokyny by tedy měly pokrývat e, pravidla pro prodej v oblasti olivového oleje, hovězího masa, telecího masa a některých kulturních plodin. E, je nicméně potřeba tato pravidla dále vyjasňovat. Pokud jde o další odvětví zemědělství, komise obdržela žádost z jednoho odvětví, konkrétně od výrobců cukru. Já si myslím, že je to poměrně logické, protože toto odvětví e, či, bude čelit od roku 2017 novým podmínkám, dojde k zásadním změnám e, v právním rámci. My se touto záležitostí nyní zabýváme a pokud to bude potřeba, budeme vydávat další pokyny. Kromě toho jste hovořili o tom, že je potřeba mít přesnější pokyny v tom smyslu, jak jsou definovány trhy a jak je tedy eh, koncipována otázka dominance a zneužívání trhu. Eh, všeobecné pokyny pro hospodářskou soutěž eh, v tom, již existují. Tyto všeobecné pokyny pro hospodářskou soutěž tedy eh, mohou být zúčastněnými stranami uplatňovány a naše eh, týmy vám budou samozřejmě nápomocný v tom, abych, abyste mohli tyto informace dobře využívat, protože to nepochybně bude velmi důležité eh, do budoucna. A na závěr mého příspěvku mi dovolte, abych vás informovala o tom, v které fázi postupu se v tuto chvíli nacházíme. V tuto chvíli revidujeme komentáře, které jsme získali v rámci veřejné konzultace, která skončila 5. května. To dokončíme. Eh, I díky naší dnešní diskuzi, díky příspěvkům z naší dnešní diskuze. Eh, to znamená, že Toto zasedání bylo svoláno proto, abychom mohli učinit ten poslední krok. Je to totiž poslední krok eh, před tím, než tedy eh, komise požádá o názor poradní výbor pro eh, Národní úřady pro ochranu hospodářské soutěže. Tento výbor se sejde v září. Následně tedy předložíme text pokynů kolegiu komisařů, aby ho mohlo přijmout. Doufáme, že se tak stane co možná nejdříve na podzim. Nicméně, jak už jsem řekla, musíme to předložit také poradnímu výboru eh, v září a následně tedy, co možná nejdříve, kolegiu komisařů. Pan komisař Hogan i já eh, se v tom velmi angažujeme, protože jsou s tím zpěty závažné úkoly pro eh, zemědělce v celé Evropě. Jak pokud jde o podněty, tak pokud jde o předsudky, kterým čelí. To znamená, že je pro nás velmi důležité, aby ty pokyny fungovaly, aby byly co možná nejpřístupnější, nejsrozumitelnější, aby ehm, eh, byly napsány co možná nejlépe. Já si myslím, že jak písemný příspěvek vašeho výboru, tak naše dnešní diskuze nám pomůže v tom, abychom tohoto cíle dosáhli. Děkuji. apeluję też, abychom korzystali z té formy pisemnej. Děkuji, takže teď navrhuji, abychom využili písemnou podobu připomínek, tak jak to navrhuje paní komisařka. Začneme nejprve vstupy našich koordinátorů. A já bych vás chtěl požádat, abyste dali najevo, zda si chcete vzít slovo, abychom to mohli tady všechno podchytit a zorganizovat. Máme ještě hodinu do těch 20.30, ale prosím, hlaste se. Takže nejprve pan eh, koordinátor z SND. Eh, nejste časově omezení, ale respektujte, prosím, že vás je více. Děkuji, eh, pane předsedo, eh, milí pane komisaři, milá paní komisařko, děkuji vám srdečně za to, že jste se nezostavili. Nebudu hovořit do 20.30, přes to, že by to asi bylo možné. Ano. Děkuji ještě jednou za to, že dnes můžeme diskutovat o tomto důležitém tématu. Je to téma, které se nás všech dotýká. Frakci EPP o tomto tématu diskutujeme velice často a téma hospodářské soutěže, porušování soutěže, to je téma, které je na nejvíc důležité. Ale eh, pane komisaře Hogene, vy nejste eh, eh, zodpovědní, nespovědný, paní komisařka také ne. Já jsem se dívala na kompendium o implementaci zemědělské reformy v jednotlivých členských státech a když se se tak na to podívám, tak eh, tady máme porušování veřejné soutěže za posledních deset eh, eh, let v takové formě, jaké to dosud jsme nezažili. Ale to je v souhledu s komunitárním právem, protože jestliže my kolegové eh, v, eh, ve Francii mají teď eh, propojené platby a v Německu máme žádné platby, tak to můžeme kdykoliv v Německu zavést a Francie si nemůže stěžovat. To znamená, celá ta diskuze bude u nás začínat tím, jestli také budeme mít tyto platby a pak to může, toto, ten tluk je veliký v Evropě, v jiných zemích tyto platby existují, takže musíme v Německu také takové Eh, zavést, protože máme rovnost. To znamená třeba výroba eh, hovězího masa, to také se platí. Äh, o tom jsme se dohodli a teď z toho musíme vycházet. Ale paní komisařko, pane komisaři, největšímu porušování soutěže dochází v oblastech, kde my jako Evropané eh, bohužel nemáme žádné kompetence, například v daňovém právu. Když teď se podívám na to, že v Dánsku eh, se ne, neplatí eh, daň z dýzlu a v jiných zemích, ale částečně se platí vysoké daně, pak to je velmi masivní porušování hospodářské soutěže, ale daňové právo to je národní kompetence kompetence, tam nemůžeme nic udělat. Můžeme se také podívat třeba na situaci v Dánsku. Na druhé straně dánští zemědělci eh, platí velké dávky eh, za prostředky pro ochranu rostlin. Tak se eh, to možná vyrovnává, ale to všechno je porušování hospodářské soutěže. Pak tady máme další třeba zadání v oblasti životního prostředí. Tato, tyto parametry jsou v Evropě velice rozdílné, ale vlastně jsou to národní záležitosti, no záležitosti v národní kompetencích. A předseda Juncker teď přišel s návrhem, že členské státy budou rozhodovat o importech geneticky modifikovaných rostlinách a to dojde zase k dalšímu porušování hospodářské soutěže. A doufám, že eh, komise eh, se eh, k tomuto návrhu nevrátí. Tady máme um, další o porušování hospodářské soutěže, eh, tady je to regulováno trhem, ale eh, když se podíváme třeba na ceny eh, v Německu, tak tady máme obrovské rozdíly a tady mnozí tím trpí. Další bod jsou ceny energií, za energie. I tady máme to především v národních rukou, tyto kompetence je národní záležitostí, jak vysoké budou ceny za energie. Eh, tam, kde bychom možná mohli najít určitý přístup, je tam, eh, kde eh, se podíváme na biodiesel, kde bychom po Evropě mohli se dohodnout na podobné úpravě, tak aby zemědělci mohli používat biodiesel, kteří, který budou sami vyrábět. Jsem tedy velice zvědav na tyto pokyny a doufám, že budou také mít účinek. Ještě, pane předsedo, jednu poznámku. Mluví se o posilování výrobců. Já sám jsem po mnoha léta předsedou takového družstva, združení, které vyrábí mléčné výrobky. Před 15 lety jsme byli v situaci, Ehm, kdy pro určitý produkt existoval výrobce na jihu a také na severu Německa existoval výrobce. Ceny na trhu byly velice dobré, ehm, aniž by docházelo k cenovým ujednáváním. Nebylo žádné porušování katalového práva. A pak najednou z jiné země EU přišel malý výrobce a ten tyto ceny zničil. To znamená i ty, ta velká koncentrace v naší zemi, eh, v severní, v jižní výrobci to vůbec, mm, ehm, to, to znamenalo, že tady žádný z těchto výrobců mm, nemohl zabrát zabránit tomu, že se zničily eh, ceny. A myslím si, že kolegové, eh, kolegyně ještě budou hovořit o jiných bodech. Nechtěl bych teď zabírat tolik času, ale důležité je, aby komise například eh, v případě cukru, jak jste o tom mluvili, vzala peníze do ruky, u mléka by to mohlo být podobné a aby Eh, se dalo možné eh, soukromý sektor eh, financovat. Děkuji a doufám, že nám budou předloženy dobré výsledky. Jsem skutečně zvědav na to, jaké to budou pokyny. Pan de Castro, bardzo proszę presidente cercherò di recuperare io qualche minuto. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych eh, rád srdečně poděkoval eh, paní komisařce a eh, panu komisaři za to, že se dnes dostavili. Ano, je to tak, je velmi zajímavé toto téma veřejné soutěže, podívat se na něho ve všech možných oblastech a také v oblasti, hlavně v oblasti zemědělské, tak jak už o tom hovořil můj kolega Des. Ale myslím si, že dnes je důležité, abychom si řekli také něco o výjimkách, o kterých jsme tady diskutovali. A vaše sdělení o pokynech, na těch bychom si měli také podívat třeba na oblast olivového oleje, hovězího masa a plodin na orné půdě. Eh, chtěl bych říct něco obecně k celkové zemědělské oblasti. Vždycky jsme říkali, že eh, zemědělská oblast je oblastí eh, zvláštní, že je to oblast, která se definuje jako oblast, která těžko může mít vliv eh, na eh, ceny. Není to jako třeba v případě obchodu nebo v průmyslu, kde Eh, úroveň eh, koncentrace eh, je daleko silnější a může to vést k porušení hospodářské soutěže více než zemědělské oblasti. To znamená, jde o to, aby politická oblast přišla s konkrétními odpověďmi, protože aby určitá uskupení nebo združení zemědělců se ještě úžeji zorganizovala proto, aby mohla mít větší mm, váhu proti mocnějším podnikům. Takže proto vítáme tyto pokyny a e, v Itálii máme vlastní prohlášení a e, pak budeme moci použít lépe těchto derogací, které e, byly zavedeny. Také bych chtěl poděkovat kolegyně eh, SMO, eh, která odvedla svou práci v posledním legislativním období. Musíme ještě eh, toto věci upřesnit, tak aby této situace mohli zemědělci více využít. Často jsme totiž konstatovali v mnoha oblastech, že tady sice máme po ruce nástroj, ale sotva ho můžeme aplikovat. Je tu nezbyt, je tu je nutné, abychom tento nástroj řádně využili v zemědělské oblasti, tak abychom měli větší vyjednávací kompetence, abychom měli větší váhu eh, vůči větším, eh, silnějším podnikům. Takže chtěl bych ještě jednou poděkovat za vaše sdělení mm, a za jednotlivé eh, aspekty, které souvisí se porušováním veřejné soutěže, ty jsou velice dalekosáhlé, ale myslím si, že práce, kterou jste tady odvedli, je velmi důležitá, je to kvalitní práce a možná bychom to měli ještě lépe sdělit veřejnosti, protože úřady pro soutěž a mm, monopolní úřady ty by ty často ne, jsou schopny respektovat tuto specifičnost zemědělského sektoru a bohužel se tady, tady trpíme buď pod, trpíme moc nízkými nebo vysokými cenami. Často o tom diskutujeme s komisaři, ale jsou tu ještě jiné oblasti, které, kde se využívá naší situace, ale zemědělci jsou ti, kteří nejvíce tímto trpí. Děkuji. Pan poslouchaj Toma. Yes, thank you, chair. Ano, děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, vážený pane komisaři. Myslím, že je to dobré, abyste eh, zajistili, aby farmáři eh, si dovedli lépe poradit s pravidly volné hospodářské soutěže, ale zároveň si musíme uvědomit, že oni jsou součástí eh, takových eh, celých potravinových řetězců, které jsou velmi sevřené. Je to také otázka krmiv a tak dále. A důležitý je celý ten sektor distribuce. My bychom se ale měli spíš soustředit na vstup vstupy, které jsou na druhé straně. Proto se chci zeptat eh, vás, paní komisařko Vestager, eh, jako DG pro eh, volnou hospodářskou soutěž, co můžete udělat, abyste mohli, dejme tomu, intervenovat v případě, že by byly zjištěny problémy. Děkuji. A paní poslankyně Senela je další. Děkuji, pane předsedo. Já jsem právě bohužel přišla a nemohla jsem tady na neštěstí být na počátku naší schůze, takže jsem nemohla vyslechnout vaše úvodní slova. Každopádně mám pár připomínek k té volné hospodářské soutěži. Tradičně se říká, že konkurenční pravidla jsou nutná, že jsou nutná proto, aby byly chráněni spotřebitelé a také proto, aby tady existovaly vyrovnané ceny. Nicméně Jaká je naše zkušenost? Jaká je praxe posledních let? Inu je taková, že spotřebitelé z toho žádné výhody neměli a zemědělci z výrobního sektoru eh, ti eh, velmi trpěli v důsledku zavedení pravidel, eh, která naprosto popřela veškerou možnost kolektivního vyjednávání. Já si ještě pamatuji, že před více lety různé organizace výrobní výrobců, producentů eh, se setkávali s, eh, mezi sebou a s dalšími zúčastněnými stranami a vytvářeli politiku cen. Nebyl to takž takový problém, ale to bylo všechno rozbité. A to zdá se byl ten cíl, abychom byli naprosto bezbraní, bezmocní a zranitelní a odsli se v rukou celého toho eh, hospodářského sektoru. Eh, tady se prostě průmysl proti nám spojil a ve Španělsku to také je velice, velice přítomno, konkrétně v mlékárenském procesu eh, průmyslu dokonce do, situace dospěla tak daleko, že tam museli někteří producenti platit sankce, ale eh, pak je třeba vždy si uvědomit, že se to odrazí na cenách. Takže je nutné, aby se tady znovu objevilo právě právo na kolektivní vyjednávání, aby tady existovaly dohody o minimálních cenách a aby administrace mohly fungovat jako prostředníci v případě, že není dohoda, tak jak tomu ostatně také je v řadě dalších odvětví. Takže já jsem tady chtěla učinit jenom těchto pár připomínek. Děkuji. A další je pan Hausling. Děkuji. Děkuji za tu diskuzi. Eh, nevím, kolikátá to už je. Pravidelně se o to snažíme, pravidelně dospějeme k závěru, že musíme něco udělat a eh, zase příště zjistíme, že situace pro zemědělce se ještě zhoršila. Eh, uvedu pouze několik málo čísel. Deset největších supermarketů ovládá 40 trhu v některých zemích je to 75 trhu, to znamená, že v podstatě hospodářská soutěž nefunguje tak, jak bychom si přáli. Konkurence už v podstatě není a pokud se podívám eh, na to, že jsme tedy chtěli posílit výrobce mléka našimi návrhy, které sice nešly dost daleko, ale byl to pokus, musím říci, že pokud zemědělec nemá možnost si eh, eh, vyhledat nebo vybrat eh, partnera, protože je to pouze jeden odběratel, tak je to velmi špatná situace a proto jde o to, aby, členská, aby Evropská unie posílila pozici zemědělců. Nemůžeme ne, nemůžeme říci, že zkrátka v oblasti eh, mléka budeme stávkovat, producenti mléka v Německu ku příkladu vůbec stávkovat nesmějí, to jim zakazují e, kartelové zákony, není možné, e, abychom dva dny někde nechali mléko stát, to bychom ho museli vylít a já s napětím očekávám návrhy komise v této věci. Pan kolega Bové před třemi lety předložil zprávu e, a jeho podnětů se do těchto návrhů dostalo jen málo. Mně nestačí vaše návrhy, pane komisaři, o kterých jste hovořil. Jsou to, jsou to sice milá slova, uh, údajně eh, jde o svobodný volný trh pro zemědělce, to volný trh není. Eh, všichni víme, jak v tuto chvíli vypadá situace na trhu s mlékem. Hovoří se o deregulovaném trhu, o možnosti expandovat na světové trhy a musím říci, že tento slib zkrátka nemůže být naplněn eh, a proto eh, opatření nemůžeme přijímat pouze v oblasti oliv, ale musíme je přijímat také v oblasti mléka. Myslím si, že bychom se tedy měli vrátit k těm základním principům. To, co řekl Albert Des, eh, se míjí hlavním tématem. Myslím si, že to nesouvisí se zdaněním, ale se základními pravidly na trhu. Jde o to, abychom posílili postavení zemědělců. Je to náš úkol. Nevím, co se stane, až se setkáme zase za půl roku a jestli budeme jestli se ta situace zásadním způsobem zlepší. Naděje umírá poslední, ale myslím si, že to by musela něco zásadního podniknout komise. Děkuji. No, Może optimismu, optymizmu, pošle. pośle. Pan posel... To by bylo dobré mít ale trochu více optimismu, ne, pane poslanče? Velice, velice zajímavé. A já jsem skutečně rád, že tady máme komisaře pro zemědělství a pro uh, konkurenci, protože to jsou vlastně dva protikladné uh, tábory, dvě protikladná témata, ať už to má kdokoliv na starost, tak tady lze to říct tak, že je vlastně třeba vyhovět dvou cílům, které e, jsou v rozporu. To znamená, za prvé, lidé musí mít co jíst za cenu, kterou si mohou dovolit. Zároveň je třeba zajistit, aby tady existovala určitá potravinová bezpečnost, aby se e, lidé nestali závislými na dovozu. To znamená, že domácí vnitrostátní produkce musí být také e, udržována. A to jsou dvě, e, dva cíle, které je těžko nějakým způsobem slačit. A já mohu říct, že ve Spojeném království jsme se hodně starali, aby se to nějakým způsobem podařilo. Budu hovořit pouze o vejcích, tomu trošičku rozumím. A také byla e, vejce podporována, takže to asi dobrý příklad. Martin Hausling řekl, že teď je prostě e, otázka taková, že čtyři velké supermarkety e, rozdělují většinu potravin. A e, ti, e, kteří e, pracují ve průmyslu s vejci, tak tam také museli toto zohlednit a restrukturalizovat, ale nikdy neudrželi krok s těmi velkými čtyřmi hráči. Když Deans a Stonegates fúzovali, tak to proběhlo velice rychle. Oni se stali rychlými a prostě tady e, začali kontrolovat obrovský objem výbory, e, výroby, takže nešlo nad nimi jen tak mávnout rukou. Ta fúze proběhla velice e, rychle, ale britská, britský orgán pro volnohospodářskou soutěž řekl tak pr, toto prostě proběhlo v zájmu výrobců a ne v zájmu spotřebitelů, takže tento náš úřad vlastně prostě prosadil, aby ta fúze byla opět zrušena. A to se stalo a situace je opravdu velice málo uspokojivá. Vznikl velký problém. Tady si myslím, že to ten orgán opravdu nezvládl. A zase e, my jsme se stali, my jsme se snažili být disciplinovaní. Bylo řečeno, tady máte smluvní ceny, není to až tak dobré, ale je to mnohem lepší než e, tržní ceny. Pokud chcete e, tržní ceny, tak budete muset muset eh, Eh, ty své slepice eh, pouštět po 68. týdnu a ne po 76. týdnu. Takže trošičku jsme jim dali spoušť eh, spánku a prostě se nám podařilo ty vejce vyrobit v dostatečné množství. Ale Úřad pro volnou hospodářskou soutěž se s tím nespokojil. A dovolte ještě pár slov k Brazílii. Brazílie je země, mimochodem tady byl ministr zemědělství nedávno, kde dokáží všechno dělat v zásadě mnohem lépe než my. A pokud máte dobrou hospodářskou soutěž, tak eh, tam prostě by naši, jejich výrobky naše trhy zaplavily. Dobře, dobrá cena pro spotřebitele, ale co když to Brazílie z nějakého důvodu najednou zastaví, protože třeba budou mít špatné počasí a už na mě mává kladívkem pan předseda, ale každopádně chci jenom říct, že to je zajímavé téma, dobře, že jsme se k němu sešli. Děkuji, předseda, děkuji. Ano, všichni si na to dobře pamatujeme. Na to setkání s brazilským ministrem zemědělství proběhlo nedávno. A teď už je na řadě řada poslanců. Mám tady mnoho různých jmen, hodně lidí si chce vzít slovo, takže minuta a půl na osobu. Pan poslanec Dante který je naším zpravodajem eh, k otázce reformy společné zemědělské politiky. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní komisařko, pane komisaři, jsme velice, velice rádi a je to pro nás čest, že jste sem přišli, abychom se bavili o tomto komplexní tématu eh, hospodářské soutěže. Možná, že by bylo důležité připomenout to, co vedlo legislativce eh, v poslední reformě společné zemědělské politiky. Veřejná moc už se nechce zabývat regulací trhu a proto se nám zdá, cituji, posí, dobré posílit práva výrobců výrobců, producentů, aby se mohli zorganizovat a aby se mohli postavit koncentrované síle. Když hovoříte se zemědělci, paní komisařko, eh, tak eh, říkáte, že máte proti sobě masu malých farmářů, eh, kteří znají, jak vyrábět, ale málo znají pravidla kolem obchodu s vlastní výrobou. Takže posílit výrobce, posílit Eh, tyto subjekty. To znamená dát eh, těmto malým farmářům eh, skutečné právo na vyjádření se, hospodářské právo a dohoda mezi radou a parlamentem byla v tomto směru poměrně jednoduchá. A v druhém pilíři jsme také ustavili možnost finančních příspěvků, aby se tyto struktury výrobců mohly sestavit. Co jsme chtěli v, těm, v těch postupech? Určitý objem manu manuálů by měly být eh, publikovány komise, komisí, aby se umožnilo všem farmářům, kteří prostě nemají jako velké firmy armádu právníků, aby mohli prostě jednat společně a prodávat svoji produkci v jakékoliv z našich zemí tím nejjednotnějším možným způsobem. Předběžná práce pravodaje také ukázala, že ty praxe jsou od země k zemi na naprosto odlišné. Teď hovořím o postupech úřadu pro volnou hospodářskou soutěž, úřadu, které vycházejí z jednotných komunitárních norem a přitom ty výstupy jsou velmi různorodé. Závěrem dovolte, abych řekl, paní komisařko, že mám k vám konkrétně dotaz. Již téměř 50 let je jasné, že právo na e, konkurenci se učinilo e, možným e, na úkor spotřebitele. A my teď vlastně nejsme schopni v Evropě nastolit situaci, ve které by eh, konkur- právo na konkurenci mělo, eh, bylo schopno zohledňovat eh, otázku nutnosti uchovat pracovní místa. Chceme pořád nižší ceny a vždycky nějaké nižší ceny jinde najdeme. A proto jsou tady výrobky z různých částí světa, protože ten běh je čím dál tím zrychlenější. A přitom ztrácíme pracovní místa, paralelně, simultánně musíme bránit občana eh, versus farmáře a také občana versus eh, zaměstnaného člověka, zaměstnance. Pan Garcia je další. Sí, gracias. El sector, yo creo y comparto con ustedes la idea de que el sector debe. Děkuji. Souhlasím tím, že odvětví zemědělství musí být konkurenceschopnější. Konec konců to vyplývá i z dotyčné studie. Je to jednoznačný cíl. Nicméně to, co nám představujete, eh, ještě eh, není dostatečné. Myslím si, že tu není dostatečně řešena harmonizace hospodářské soutěže. Já pocházím ze Španělska a musím říci, že Španělsko je v jedinečné situaci, pokud jde ve srovnání, o srovnání s dalšími zeměmi, například eh, s Francií. Já si myslím, že jde tedy o to, abychom vytvořili homogenní, konzistentní normy v eh, v rámci celého řetězce, ve kterém jsou eh, potraviny vyráběny a prodávány. A tím se dostávám ještě k další věci. Producenti musí převzít odpovědnost v rámci tohoto řetězce a ceny jsou v tomto ohledu velmi důležitý faktor. Nicméně na druhé straně je důležité, aby se k své zodpovědnosti chopili také zpracovatelé a obchodníci, prodejci Hovořili jste o těch třech sektorech. Pro mě osobně je nejdůležitější odvětví olivového oleje. Pokud hovoříme o tom, že se to má dotýkat eh, většiny objemu produkce olivového oleje, tak nevím, jestli to hm, může fungovat. Pokud se podívám eh, na to, jak to vypadá ve Španělsku, tak si myslím, že tyto eh, normy zkrátka nebudeme moci uplatňovat. Pan Bové. Pane předsedo, Eh, paní komisařko, pane komisaři. Eh, můj kolega Osting už připomněl, že v roce 2012 eh, náš parlament hlasoval o zprávě, jak lépe přerozdělit nadhodnotu v celém tom řetězci potravinářském. Ta zpráva byla schválena valnou většinou a vycházeli jsme z konkrétních skutečností. Během posledních 15 let totiž ta část eh, nadhodnoty eh, eh, pro zemědělce z 30% klesla na méně než 20. To znamená, že za 15 let farmáři přišli o část svých prostředků ve prospěch velké, velkých distribučních řetězců především. Takže eh, Michel Danten tady již hovořil o konkurenci a ukazuje se velmi jasně, že teď je znovu třeba přerozdělit nadhodnotu zemědělství mezi všechny sektory. A já uvedu dva příklady. Ten první. Když klesla cena mléka v roce 2009, tak jsme my neviděli, eh, nepromítlo se to do eh, snížení ceny mléka ve velkých distribučních eh, sítích. To znamená, že konkurence tady vlastně nefungovala. Spotřebitelé z toho nic neměli. Druhý příklad, a to je šokující, když producenti zeleniny se zorganizovali, konkrétně myslím teď na Francii, tak byli bylo na ně útočeno ze strany Bruselu, protože se organizovali, aby prodávali kolektivně. A říkalo se tomu nekalá konkurence. A já si myslím, že to byla obrovská chyba, že tady jsme mířili na špatný cíl, protože teď jsou producenti rozprášení a přitom nepředstavují hrozbu. Hrozbu představují ty velké zpracovatelské firmy a distribuční e, firmy. Eh, takže ty se združují a přitom je přitom nikdo nekritizuje, eh, nikdo je neobvinuje z toho, že by tady docházelo k nekalé konkurenci. Naopak je jim tleskáno. Takže vaše práce by se neměla týkat pouze vši, těch tří sektorů, které jste uvedli. Měla by se týkat úplně všech, eh, protože když se mluvilo o této problematice, tak jsme nemluvili o třech sektorech, ale o celém zemědělském sektoru. A ovoce a zelení zelenina by tam měly být součástí od samého počátku. Děkuji za pozornost. E eh, děkuji. Eh, chci především poděkovat eh, paní komisařce za to, že je mezi námi. Rovněž chci také poděkovat panu komisaři pro zemědělství. Eh, který mezi nás chodí velmi často. A já sdílím eh, ty obavy, které tady byly eh, sformulovány. Chtěl bych se zeptat, proč se tady hovořilo o konkrétních třech výrobcích a ne o dalších, například o mléce. I jiní se už na to ptali. A zároveň bych také se chtěl zeptat, zdali tady budou nějaké nové pokyny do budoucna. A ještě mám otázku. Ta podpora družstev Eh, co se týče pokynů pro konkurenci, budeme eh, hovořit o tom, že družstva by měla být vnímána jako výrobní družstva a tím pádem se měla těšit podobným výjimkám, co se konkurence týče, eh, protože ono to znění bodu 13 není úplně jednoznačné. Děkuji. Děkuji a teď paní poslankyně McGuinness. Prosím, děkuji. Pane předsedo, děkuji oběma komisařům. Omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě. Paní komisařko, já jsem byla hrozně ráda, když jste řekla jednu věc, konkrétně to, že zemědělství má před sebou zřejmé výzvy, jak v oblasti vstupu, tak v oblasti nákupu. Tak, takže já doufám, že tady e, to vnímám správně, když si myslím, že jsou to vlastně ti, kteří musí ceny přijímat a ne, že by je tvořili. A pak jsou tady ještě mnohé další výzvy, nejenom ty obchodní praktiky, už to tady e, říkali kolegové a kolega Dante v tomto směru hodně, hodně pracoval. Já bych se chtěla zabývat e, těmi Eh, dodávkami a eh, výbor v tomto směru eh, vždy plédoval za silnější pozici Unie. Je opravdu nedobré, že jednotlivé členské státy postupují různorodě, aby prostě zlepšili tu situaci, ale není v tom absolutní žádná transparentnost, v tom oceňování je to taková temná díra a my všichni nakupujeme, všichni kupujeme jídlo, ale absolutně nikdo z nás nechápe, ty eh, eh, zvláštní nabídky, mimořádné nabídky a především z hlediska udržitelnosti neznáme vůbec, jaké jsou důsledky nedokonalých potravinových řetězců. A já musím říct, že už mám za sebou celou řadu reform eh, McSherry, Fischl, Fischlball a možná, že tady budou ještě další. Pokaždé máme méně rozpočtu, pokaždé říkáme, musíte reagovat na trh a tak dále. Ale trh návrh je nedokonalý a myslím, že je opravdu nejvyšší čas, abychom slyšeli slovo, jasné slovo od komise obecně, že se v tomto směru bude angažovat. Já e, také chci říct, že jsem četla e, ten dopis, který vám e, byl poslán e, kolegou a kde vás vítal v pozici komisařky pro konkurenceschopnost a vy jste hovořila o čerstvém novém e, startu. Já musím říct, že toto je moje třetí volební období a já už jsem prodělala celou řadu slyšení, kde se ty jednotlivé strany sešly a vždycky to byla krásná slova, ale hodně málo jsme jako výbor slyšeli o konkrétních krocích komise v, tě, v této oblasti. A my přitom toto musíme učinit, pokud chceme vzní, vnímat seriózně výraz udržitelnost, protože představovat si, že tady bude levné jídlo bez dopadu na udržitelnost, to prostě není reálné. Musíme prostě jednat odlišně a nejenom o tom mluvit, to nestačí. Kolegové už tady zmiňovali konkrétní příklady, eh, kde je velice bizarní reakce směrem k našim eh, výrobcům. My jsme prostě dopustili celou řadu situací, ve kterých eh, my jako nakupující jsme nuceni tlačit své košíky velice malým počtem supermarketů a jakoby si vybírat, ale máme opravdu opravdu na výběr. Eh, tady musím říct, že nebudu poslouchat, pane předsedo, budu prostě neposlušná. Myslím, že to je unikátní příležitost. Máme tady dva komisaře s velmi důležitými portfolii, které jsou důležité pro náš výbor a my chceme akci. A já doufám, že až moje zpráva bude vytvořena, takže ji eh, komise vezme vážně, že si pročtete bývalá usnesení a že tady vznikne takový dodavatelský řetězec, eh, který prostě bude pro dobro spotřebitelů i výrobců a který bude transparentní. Děkuji. Děkuji, ale já musím říct, že bych asi měl důrazněji hrát svou roli předsedu. Prosím, paní eh, předsed, poslankyně. Ano, já mohu říct něco podobného jako paní McGuinness, ale pokusím se být stručnější. Nejprve chci poděkovat oběma komisařům, panu komisaři a paní komisařce za to, že jsou tu. Je velmi důležité, že jsou tu oba. Jak pan komisař zodpovědný za zemědělství, tak paní komisařka. Pan komisař sem chodí poměrně často, to je pozitivní a je dobré, že je tu i paní komisařka zodpovědná za hospodářskou soutěž. Já konkrétně znám situaci v oblasti olivového oleje. Pocházím z Andaluzie, kde právě olivový olej eh, má velký význam. se Toto opatření, to znamená ta hranice 20% z hlediska společné organizace trhu, to je dobré, ale musíme se podívat na to, jak ta situace konkrétně vypadá. V oblasti olivového oleje to vypadá tak, že objem produkce eh, je eh, v každém roce jiný. Někdy eh, je ta produkce veliká, proto ceny klesnou. V jiných letech zase jsou klimatické podmínky jiné, ta produkce není tak vysoká protože olivovník je povětrnostním vlivům velmi vystaven a e, velmi ho ovlivňují a to znamená, že výnosy jsou v jednotlivých letech různé a to má dopady na cenu. A to znamená, že tyto výjimky musíme velmi dobře koncipovat, tak aby byly užitečné. E, písemně ještě předložím několik podmínek právě k otázce olivového oleje. A dovolte mi, abych vám k tomu řekla ještě jednu věc. Pokud jde o ten balíček týkající se mléka, tak tam jsme eh, tedy přijali určitá opatření, o kterých následně budeme hlasovat. V naší zemi jsme šli poměrně daleko, pokud jde o povinné roční smlouvy a musím říci, že celý ten systém bohužel nefunguje zemědělci dostávají za svoje produkty bohužel stále ještě příliš málo peněz. A potom geneticky modifikované or, uh, plodiny. My jsme tedy vytvořili uh, pardon, eh, společná organizace trhu v oblasti ovoce a zeleniny. My jsme tady vytvořili organizace výrobců, producentů, ale bohužel to mnoho nepřineslo. V naší zemi je to tady koncipováno velmi přísně, možná, že v jiných zemích to funguje jinak. Pane, pane předsedo, už se dostávám ke konci. V každém případě jsem chtěla říci, že pana Hogana můžeme ujistit. Všichni bojujeme za to, aby tady odvětví zemědělství bylo spravedlivější, udržitelnější a tak dále. Zatím se to bohužel nedaří. Děkuji. Času dla komisáře. Dámy a pánové, myslím, že se nám asi nedostane dost času pro odpovědi k paní komisařky a pana komisaře a na ty odpovědi čekáme, takže prosím, buďte struční. Další. Pane předsedo, ano, děkuji. Budu, vyjádřím se velice stročně. E, také bych rád řekl, že je velice dobré, že jsou tady oba komisaři. E, dobrá spolupráce s nimi je velmi důležitá, protože výroba samotná nestačí. Je nutné tady mít dobré prostředí hospodářské soutěže, aby to všechno působilo pozitivně na zemědělce. Teď mluvíme o těchto pokynech. Mluvíme také o tom, jak um, vytvořit vyvážený eh, mm, vztah mm, mezi jednotlivými zemědělci, protože je tu celá řada bodů, eh, nebo situací, kde eh, to není spravedlivé. Někteří zemědělci určitých členských státech mají zročnění s určitými opatřeními a dostanou třeba 100 euro, jiní zase 700 euro v rámci stejného balíčku opatření, takže to se nedá říct, že to celé je spravedlivé. Pan Hogan se o to stará a doufám, e, že se postará o e, spravedlivou situaci mezi e, zemědělci. To je na jedné straně, ale ještě bych chtěl pohořit o jiném problému. A sice mm, GVO, já tady bych rád poukázal na jednu skutečnost, která vlastně nemá žádné logické vysvětlení. A sice tento tržní řád, e, to, to, to, tyto GMO nemohou být testovány v některých členských státech, ale zároveň mohou být importovány. Pane komisaři, myslíte si, že to je normální, e, že tady platí tato dvojí opatření? Buď GMO, plodiny nebo krmiva nejsou dobrá, pak je nemůžeme dovážet, anebo Ehm, to prostě není spravedlivé, eh, když porovnáme situaci jednotlivých zemědělců. A pak jste mluvil o trhu s mlékem. Eh, trh s mlékem, ten eh, se nachází pochopitelně ve velmi obtížné situaci v současné době. Vy tady hrajete velice důležitou roli. Když se podíváme, co se děje na trhu s mlékem, a ještě k tomu přistupuje situace v Rusku, už se dostávám k závěru, pane předsedo, Trhy v některých zemích EU, zvláště v Rumunsku, jsou zaplaveny eh, levnými mléčnými produkty, které se prodávají pod výrobními náklady. Eh, například jedno euro, eh, kde výroba činí dvě eura. Takže je, do jaké míry je možné se postarat tady o spravedlivou situaci? Tady budeme potřebovat taky vaši pomoc. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, děkuji oběma komisařům, že se dnes dostavili, protože zemědělství a hospodářská soutěž to je velice důležité. Konkurenceschopnost určitě nikomu neuškodí. Tři krátké poznámky je První věc. Myslím si, že je správné, že dnes ještě nevedeme diskusi o eh, takovém malém a velkém farming. Myslím si, že je dobré, když určitě není dobré, když jsou ceny špatné, protože to se bude týkat všech zemědělců a naopak, když bychom se tady tím velice trápili nebo mm, mm, šli do jednotlivých detailů, tak se dostaneme k samotnému problému. Je to důležité, ale bylo to řečeno už na začátku. Vnitřní trh, jednotný trh se musí ještě eh, dokončit a musíme se postarat o to, abychom vlastními usneseními eh, ho neporušili. Chtěl jsem jsem jenom ještě doplnit, že přímé platby, mm, že tady máme rozdíl přímých plateb pro zemědělce, mm, jsou tady rozdíly mezi jednotlivými státami, státy, a ty jsou odvodnitelné, ale přesto bychom to mohli třeba ukázat ještě a doplnit na příkladu Itálie. To je skutečně velké porušování hospodářské soutěže, kdy musíme dávat pozor na dal, při další reformě, abychom přímé platby koncipovali spravedlivě. I třetí problém je tady utváření cen na trhu. Na jedné straně tady máme málo účastníků, máme tady obchodní řetězce, ty se nemusí dohadovat, protože je jich při eh, málo, ale většinou se dohodnou na ceně směrem dolů. Tam se k ním na ně nedostaneme. A na druhé straně máme celou řadu zemědělců. Jak to udělat, aby to bylo spravedlivé? aby zemědělci měli možnost eh, si cenově udělat ujednání. Oni si potřebují zabezpečit existenci nebo ceny, které zajistí jejich existenci. A za druhé, může se nás podařit eh, třeba v případě eh, obilí, aby to fungovalo. Tady máme energetické zhodnocení, tady je určité východisko pro zemědělce, ale toto východisko u jiných produktů nemáme. Bylo by možné popřemýšlet i o tomto. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Další. Pan Vizl, Pouzl. Děkuji. Ano, e, Jde opatření pro zemědělce, aby se mohli zorganizovat a aby mohli se postavit těm velkým. Ano, to je určitě něco pozitivního. E, je, situace vypadá tak, že mnoho zemědělců Mm, eh, učinil opatření proti velkým eh, supermarketům, protože řekli, že tady se tlačí eh, ceny dolů. Teď jsme slyšeli od Fila Hogana, že musíme dát větší váhu zemědělcům mm, na trhu tak, aby byly konkurenceschopnější, aby tady byly férové struktury. Ale jak to udělat? Protože soutěžní právo na pozadí ultraliberalismu to pochopitelně vede k tomu, že pak tady máme koncentraci a malé podniky začínají mizet. A to je to, eh, co teď zažíváme, co eh, sledujeme v různých sektorech, hlavně v sektoru s mlékem. Není eh, věc, kterou můžeme rozhodnout, ale je to důsledek celého systému. A myslím si, že to není příliš dobrá perspektiva, neubírá se to v tom správném směru a bude to mít dopad na venkovské regiony, na pracovní místa v zemědělském sektoru a také na zemědělce samotné. Děkuji. Děkuji. Další pan kolega. Děkuji. Ano. Diskutovali jsme už o těchto tématech um, nesčetněkrát a um, rád bych podpořil eh, pana kolegu eh, Heuslinga, že bychom měli začít jednat, měli bychom něco začít dělat. A skutečnost, že eh, tady máme dnes dva komisaře, kteří jsou přítomní našemu zasedání, Ehm, je svědectvím toho, že jsme si dobře vědomi problémů, ehm, před kterými stojíme a že víme, že bychom něco měli udělat. Zemědělci z nejrůznějších sektorů nemluví jen o perspektivách ehm, leží na srdce jejich vlastní přežití. Například v balské země, tam zemědělci mají ceny, které jsou dvakrát nižší než eh, ceny, které tady byly před rokem. A eh, myslí si, eh, že by se měli obrátit na jiné sektory. Mladí lidé nezůstávají v zemědělském sektoru a je to přirozené, protože vidíme, že veškerá pravidla jsou aplikována výrobce ehm, surovin. Ale máme tady musíme eh, jednat eh, a zemědělci vždycky stojí před eh, rizikem toho, že zbankrotují, protože výrobci a um, um, říkají, že budou třeba dovážet výrobky z jiných zemí. To znamená, musíme učinit rozhodnutí, protože se můžeme dostat do špatného směru. Měli bychom dát kompetence národním členským státům, protože ty mohou mm, se chopit mm, opatření, aby mohli um, působit na trhu. Pan Klajer. Merci, monsieur le, pardon, merci, monsieur le président, monsieur le commissaire, madame la commissaire, merci de votre présence. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také oběma komisařům za to, že přišli. Musím říct, že já sama pěstuji ovoce a zeleninu, snažím se svoje produkty prodávat a musím říci, že již 25 let bojuji se stejnými problémy nemohu si sama určit, jak svoje výrobky zabalím, jak, jakou cenu stanovím, nemohu zajistit, že to balení bude hygienické. Mohou to být problémy s nákazami, které jsou do Evropy zavlečeny ze třetích zemí. Já bych byla ráda, kdyby nás komise lépe chránila před těmito eh, negativními jevy. Myslím si, že musíme velmi intenzivně pracovat na eh, na tom, abychom bránili zneužívání hospodářské soutěže a nekalým obchodních obchodním praktikám, musíme eh, se snažit vyhnout krizím, musíme přizpůsobit nabídku poptávce. Není možné, aby zemědělské podniky neustále podléhaly pravidlům, která se vůbec nehodí k zemědělství, protože zemědělství podléhá povětrnostním vlivům a to eh, tedy má velké dopady na produkci. Velmi to eh, ovlivňuje cenu. Děkuji. Děkuji a nyní pan eh, poslanec Vojčechovský. Eh, děkuji, děkuji. Myslím si, že naše dnešní diskuze je velmi důležitá a mám radost, že tu máme oba komisaře, paní komisařku i pana komisaře a myslím si, že takováto uh, setkání by se měla konat častěji. Může se zdát, že mezi oběma oblastmi není eh, žádný vztah. Lidé někdy mají pocit, že si zkrátka koupí zabalené maso a že to se zemědělstvím vůbec nesouvisí. Pokud si to myslí obyčejní lidé, tak to možná není až tak problematické, ale pokud si to myslí i politici, tak to problematické je. Já jsem se nedávno zabýval reformou uh, trhu s cukrem a zabýval jsem se tím Zabýval jsem se i tím konceptem ozelenění a viděl jsem opatření, která mají pro zemědělce, vel, zemědělce velmi eh, závažné dopady. A je to dokonce nepřijatelné. Musíme zkrátka naši politiku změnit není možné, abychom si vystačili s tím, že budeme potraviny nakupovat mimo Evropu. Hovoříme o konkurenci, nicméně evropské zemědělství nemůže být konkurenceschopné, nemůže obstát v konkurenci takových zemí, jako jsou Spojené státy nebo Brazílie. Ať už je to dáno klimatickými podmínkami nebo země, ze, e, ze, e, zeměpisnými geografickými podmínkami, e, nepodaří se nám zkrátka dosáhnout konkurenceschopnosti a konkurenceschopnosti konkurenceschopní nemůžeme být ani na úrovni jednotlivých členských států. E, musíme tedy změnit, změnit zásadní, základní směr, musíme se e, snažit chránit zemědělce, protože zemědělství zkrátka musí přežít a teprve potom budeme schopni hovořit o konkurenceschopném uh, zemědělství. Uh, Děkuji, děkuji. Eh, byl bych eh, velmi rád, kdybychom tady dostali čtyři minuty eh, jako paní McGuinness. Vy jste řekl minuta na osobu, ale paní McGuinness hovořila déle. To znamená, že se ptám, kolik minut vlastně máme. Mówiłem půtory minuty. Pani posel McGuinness připravuje z tego zakresu raport na temat łańcucha konkurencyjności. Minutu a půl. Paní McGuinness hovořila déle, protože připravovala na toto téma zprávu. Proto. Děkuji, ale komise měla vědět, že jsem rovnoprávný člen a chtěl bych, aby se se mnou takto e, eh, zakázalo. E, ehm, takže. Myslím si, že eh, je tady vynikající eh, signál, který vyslám v posledních eh, týdnech. A sice tady Eh, když třeba jíme eh, produkty eh, Nestle, kupujeme to z Teska, tak to, tak to znamená, že to má dopad na zemědělce, ale bez nich, bez těchto výrobců by nesle z Tesco nebylo schopno na nasytit naše děti. A my bychom měli toto si zachovat a měli bychom zůstat poblíž. A my vlastně děláme přesný opak. Vytváříme situaci, kdy už nebude důvod být poblíž. A otázka je, kam se budeme uvírat pak. Jedna věc, je, kterou potřebujeme, a myslím si, že by mm, to bylo užitečné, hodně slyšíme o férovém obchodě. Ehm, já si koupím třeba čaj eh, z výrobců Fairtrade a podobně. A e, znám e, celou řadu hospodyněk, e, které dělají ty te, to tež. A, děl, a sice na základě toho, protože si myslí, že toto je férovější. A myslím si, že hospodyně a domácnosti v Evropě by měly mít podobnou příležitost to udělat. Takže když si kupují třeba hovězí a měla by tady být vysledovatelnost toho, tak by měli vědět, kolik se zaplatilo primárnímu výrobci. A myslím si, že také musíme vzdělávat veřejnost. Jsou i tady lidé, které jsou rodiny, jako je třeba ta moje. My jsme to ne, nepochopili, jaké jsou výhody, eh, jaké jsou výhody finančních prostředků, které přicházejí do mé oblasti ať už to bude můj otec, který pracuje jako tesař, anebo eh, to bude eh, malíř. Tady nejde jenom o zemědělce a my musíme vzdělávat veřejnost, protože eh, když ehm, tady nebudou zemědělci, tak tady nebudou ani už peníze v těchto oblastech. A proto bychom měli změnit věci, ale lidé by měli vědět, ehm, co dostávají zemědělci, než ehm, učiní volbu. A byl bych rád, kdybychom se této situaci věnovali, jak jsem řekl, mělo by to být to, to by mělo být sledovatelné. Děkuji, pan posel Kartí. Děkuji. Pan Karčí. Um, děkuji, pane předsedo, děkuji oběma komisařům. Myslím si, že to je dobrá iniciativa. Je dobré, že tady máme oba komisaře a doufám, že se oba dozvěděli už dost nového z toho, co tady zaznělo. Já jsem předložil celou řadu písemných dotazů, konkrétně eh, ohledně cen hnojiv. Eh, lidé totiž dost dobře nechápou, jak eh, je to možné, že eh, se ty složky v těch hnojivech co do objemu stále smršťují a ceny se přitom zvyšují. Zároveň jsem také různým DG poslal řadu přípisů ohledně různých kontrol Eh, protože u nás doma eh, se eh, prostě farmáři domnívají, že tady jsou věci diktovány určitými kartely a zdá se bohužel, že komise sice na jednu stranu říká ty správné věci, říká, že farmáři musí být bráni spravedlivě, ale není dost rychlá, jednoznačná vůči těm velkým subjektům, které jsou zodpovědné za změny cen a ty se potom velmi dobře dostávají prostřednictvím různých eh, těch organizací a institucí na národní úrovni až k farmářům, kterým kroutí krkem. A já se chci zeptat, zdali ano či ne, vy teď budete více spolupracovat, eh, vaše dvě eh, komisařství, aby prostě se lidem eh, jenom nezdálo, že se věci zhoršují, ale aby prostě kupovali za rozumné, spravedlivé ceny kvalitní potraviny. Předseda, děkuji. My jsme skutečně vyčerpali čas na e, otázky posluchačů, e, konkrétně tedy poslankyň a poslanců, e, kteří tady sformulovali řadu dotazů a návrhů a připomínek. E, paní komisařka bude moci reagovat e, s panem komisařem na tyto e, podněty. Prosím, e, paní komisařko, máte slovo jako první. Děkuji. Eh, chci poděkovat za všechny eh, příspěvky. Nejprve chci říct, že je pro mě důležité si uvědomit, že důvod, proč jsme tady, eh, že toto je výbor, který eh, koná jako legislativec s radou eh, s eh, cílem věci změnit. Proto jsme také vypracovali ty pokyny, protože jde o akci parlamentu a rady a to si myslím, že je důležité sdělení, na které musíme zapomínat. Věci se prostě měnit mohou. Jedna z těch věcí, na které jsme velice opatrní, je využívání těch pokynů, protože já souhlasím s s tím kolegou, který řekl, že ne všichni farmáři mají obrovské zástupy právníků, kteří by jim mohli pomáhat se pohybovat uvnitř těchto pravidel. A proto také pracujeme s tím eh, zněním, s příklady, aby to vše bylo okamžitě použitelné, protože jinak to budou pouze prázdná slova, lidé si to někam uloží na poličku a nebude to představovat konkrétní možnosti v reálném reálném životě. A to je přitom ten hlavní cíl. Teď hovoříme o třech konkrétních eh, sektorech. Jsou to ty kulturní potraviny, eh, pardon, plodiny, olivový olej, hovězí a telecí maso. A tady by měli farmáři mít možnost se přeorganizovat a znovu získat určitou tu vyjednávací pozici. A já prostě pevně věřím, že E, i takto budete tyto pokyny vnímat a že v tomto duchu budete brát. A pak k odpovědím na některé dotazy, které tady zazněly. Jedna e, věc je, že e, do, družstva jsou pokryta. E, ty e, výrobci mohou mít různé právní e, uspořádání. Pokud to je legální, tak je to v pořádku a pokyny to také budou zohledňovat. My samozřejmě farmáře sami organizovat nemůžeme. Já to tak vidím, že řada farmářů by ráda uchopila novou možnost, aby měla silnější vyjednávací pozici vůči těm, kteří dávají dostávají e, ty vstupy a také vůči nakupujícím. Jedna z věcí, e, kterou uděláme poté, co budou dokončeny tyto užitečné pokyny, je, že budeme celý ten hodnotový řetězec neustále monitorovat. E, zaznělo tady několik dotazů ohledně různých vstupů, ať už se jedná o energii, o hnojiva a my samozřejmě tyto oblasti monitorujeme velice intenzivně. Není to prostě e, vždy výhradně e, otázka toho, že dochází k dominantní pozici, koluzi či jiným e, záporným jevům. Není to důvod pro zvyšování cen, ale může tomu tak být a my samozřejmě věci monitorovat budeme. Jistě když jste malí, tak jste zranitelnější a my musíme lépe monitorovat eh, ten trh se vstupy a také umožnit farmářům, aby měli silnější pozici při prodeji. Eh, ohledně balení eh, potravin. Teď je ve finální fázi zjišťování, zneužívání tržní pozice v této oblasti, protože v některých evropských trzích tato koluze existuje existuje a co také může vysvětlovat určité posuny s cenami v tomto faktoru, eh, v tomto sektoru. Může to být eh, zdánlivě malá věc, ale pro produkt je to zásadní. Kvalita mm, eh, toho obalu a způsob, jakým může být obal prezentován a samozřejmě další věci, to všechno je zásadní pro rozhodnutí spotřebitele. A proto je možná i docela užitečné možné tyto věci eh, nějakým způsobem eh, hodnotit a eh, šetřit. Oni se mohou zdát druhořadé, ale pro spotřebitele jsou zásadní. Další věc. Je tady vlastně následní zpráva, následná zpráva k té zprávě o maloobchodu. A teď se jedná o takzvané primátní labely Tady vznikají otázky, zdali tyto privátní eh, labely nepředstavují nějakou bariéru vůči inovacím a proto i se eh, tímhle chceme zabývat. Ale z hlediska konkurence mi dovolte, abych řekla, že to nejsou pouze nízké ceny, které nás udržují v bělém stavu i v noci, ale jde také o efektivitu obecněji eh, směrem ke spotřebitelu. A proto eh, se prostě zabýváme těmi prodejními organizacemi, abychom také zajistili vyšší míru efektivity eh, při vyjednávání. Ono se jedná o ukládání, distribuci, marketing a další způsoby, které mohou umožnit malým výrobcům, malým farmářům, aby měli silnější pozici. A jedna z věcí, které probíhají v prů, eh, Eh, běžně, je, že budeme s kolegyní Bělkovskou, která je odpovědná za vnitřní trh, pracovat na těch obchodních postupech, abychom zjistili, zdali není zapotřebí nějaké iniciativy v této oblasti. A je možné, že tomu tak bude a že něco spolu vytvoříme. Já si myslím, že pro nás je úplně nejdůležitější to, aby věci, které skutečně děláme, fungovaly. E, protože ono by to mohlo být nesmírně užitečné mít pozitivní zkušenosti, abychom, pokud umožníme v těchto třech oblastech farmářům e, ukázat, že nové možnosti existují v té oblasti olivového oleje, hovězího a telecího masa a kulturních plodin, tak to bude úžasné. A proto potřebujeme tu zpětnou vazbu od vás, zdali jsou ty pokyny srozumitelné a zdali si myslíte, že mohou e, fungovat, když jste k tomu přistupovali vystupovali před eh, víc jak rokem jako legislativci, tak jste jistě tímto směrem pracovali a je to náš cíl i teď, abychom byli konkrétní, jednoduchý, eh, předložili jednoduché, eh, jednoduchý text, srozumitelný text a poslední poznámka, Eh, kterou mám, je, že doufám, že tyto pokyny budou také užitečné pro té národní eh, úřady pro eh, volnou hospodářskou soutěž a že je budou inspirovat v tom, aby tady existoval jednotný výklad těchto pokynů, protože tomu tak zatím není. Bylo tady řečeno již hodně o tom, že farmáři se ocitají ve velmi choulostivých situacích podle toho, v jaké se nacházejí zemi a na jakém trhu. Takže ještě jednou děkuji a buďte si jistí, že všechny vaše připomínky zohledníme. Děkuji. A pan komisař Hoven, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem jen doplnit to, co říkala už má kolegyně Vestager. Myslím si, eh, že určitě pokryla celou řadu aspektů, eh, které jsme dnes slyšeli večer a chtěl bych eh, poděkovat vám, protože jsem, eh, vím, že to není eh, jednoduché na to reagovat, ale myslím, že jste slyšeli celou řadu konstruktivních návrhů. Od, slyšeli jsme to od členů výboru, bylo to velmi konstruktivní a doufám, že bude možné to pak předal. Jsem překvapen tím, že pan Des přiznal, že francouzi se dělají lepší práci, co se týče oddělených pladeb. Ano, e, tady se začíná soutěž na hranici mezi Bavorskem a jinými regiony, ale 90% všech těchto plateb v rámci společné zemědělské politiky jsou oddělené. E, to jsou obce, které mají ženské státy. Možná, že ve Francii to dělají trošku jinak, v horských oblastech, tam jsou určitá omezení a tam možná začne takováto soutěž pro vaše zemědělce, ale obecně řečeno, e, reforma, když se podíváme, s čím se počítali, tak to šlo v tom správném směru. Vždycky tady budou příklady, které budou ukazovat, že máme porušování soutěže. My máme proto Národní úřady pro soutěž, tak abychom tady měli tyto příklady, kde dochází k porušování a je na těchto úřadech, aby e, tyto pravidla vymáhali. Takže přesto že tady máme celou řadu dodatečných nákladů, které jsou e, spojeny s tím, že chceme mít kvalitní potraviny, dobré podmínky pro život e, zvířat, dobré vyhlídky pro naše životní prostředí. Samozřejmě, že to bude něco stát, ale to budou podle mého názoru náklady, které budou pozitivní e, dopad a které Evropu budou ukazovat jako výrobce nebo vývozce potravin, které budou kvalitní a že se můžeme ukázat světu. A tady můj přítel ředitel eh, z Národního fondu asi nebude souhlasit, eh, co se týče těchto opatření, ale eh, máme, je tady velká flexibilita, kterou dáváme určitým regiony ve Francii nebo jiným regionům v členských státech a s tím jste určitě souhlasili v rámci společné zemědělské politiky. Jsou tady různá udělené platby pro malé výrobce, které budeme chtít podpořit. A vždycky jsou to individuální rozhodnutí, která činí členské státy, aby si využili těchto příležitostí, které jim tyto zákonodárci dávají. Takže mm, eh, víme, eh, že malí, malí zemědělci budou hrát roli v této eh, reformě. Rád bych souhlasil s tím, co říkali někteří kolegové, kteří mluvili o větším profesionalismu, který potřebujeme v celém našem eh, sektoru zemědělství, tak aby naši zemědělci mohli kolektivněji jednat, co se týče vylepšení jejich vyjednávací eh, pozice Mm, ale eh, také mm, eh, bychom měli jim poskytnout mm, podporu, podporu z Evropské komise eh, pro těmto výrob, výrobním organizacím. Máme tady celou řadu členských států, které by měly dát dohromady tyto strukturální reformy a i zemědělce. Máme v některých členských státech historické důvody pro to, ale uvidíme, jestli to bude možné v příštích pár letech a jestli se nám podaří docílit tohoto cíle, jestli poskytneme podporu těmto zemědělcům na kolektivní bázi, tak aby mohli lépe prodávat prodávat tyto své eh, značky, aby mohli využít těchto příležitostí, abychom byli schopni konkurovat ostatním sektorům eh, tohoto dodavatelského řetězce. Ne, Paní eh, Guinness eh, tady vypracovává velmi důležitou zprávu za tento výbor a určitě budeme sledovat to, co dělá tento výbor a budeme se snažit eh, najít základnu založenou na poznacích. Paní komisařka Vestager nám bude pomáhat, ale také pan komisař, který je zodpovědný za tyto věci a určitě je velice užitečné, že má, vedeme tyto diskuze i s panem komisařem, protože je to určitě i součástí jeho pracovního programu do budoucna a my toho velice uvítáme, když budeme moci pracovat pracovat na této úrovni. Jsou tady určité věci, které určitě nefungují, plné spokojenosti všech. Mm, paní komisařka už se zmiňovala o dalších mm, věcech. Mm, je asi obtížné si představit, že suroviny a ceny za suroviny jdou dolů a že tyto náklady nejsou předávány výrobcům transparentním způsobem. Je, podívejme se na situaci, kterou jsme měli v roce 2004 Evropské unii a měli bychom se na to podívat do budoucna, měli bychom být obezřetní, ale potřebujeme poznatky, eh, důkazy, paní komisařka to potřebuje eh, eh, například oblast hovězího, eh, pan Cartier se o tom zmiňoval. Máme tady celou řadu různých zpráv v členských státech o těchto věcech, které se odehrály v minulosti, ale nedošlo ke konkrétním krokům, protože jsme neměli důkazy. Takže to se týká nás všech a není jednoduché eh, toto všechno vysledovat, protože tady eh, jsou určité eh, praktiky. Děláme něco, abychom implementovali to, na čem jsme se dohodli. Můj dobrý přítel pan Hausling řekl, že se musí něco udělat. Musíme udělat něco, na čem jsme se dohodli v roce 2013 v rámci legislativy. Snažíme se ale implementovat to formou rozumné reformy. Ono je jednoduché, udělejte něco. Vy sám říkáte, že už se něco udělalo Ehm, nevím, jestli jste souhlasil nebo nesouhlasil s reformami, které se učinily, ale je to demokratické rozhodnutí a ještě souhlasím s panem Egnu, eh, co se týče ehm, rozporuplných pozicí. Ono je velice důležité dát to dohromady. Bezpečnost ehm, potravin a spotřebitele a nízké ceny, které očekávají spotřebitele. Ano, je to otázka rovnováhy a já jsem to, myslím, myslím že jste to řekl daleko lépe než já. Snažíme se tuto věc pokryt s paní komisařkou, to, co se stalo například v Brazílii. My jsme ne, nemáme teď žádné plány, eh, jak k tomu přistoupit. Mercosur to asi nevyřeší, takže budeme muset asi využít jiné příležitosti. Ale eh, tady eh, to ještě nefunguje v plné šíři, jak bychom se představovali a možná do budoucna budeme mít lepší příležitosti a budeme mít dohodu v volném obchodu, obchodě Ještě bych rád řekl eh, dalším kolegům, dalším kolegovi, že si správně interpretuje to, co jsem já tady dnes eh, řekl. Možná ho to samotného překvapilo, ale je tady závislost ehm, eh, těch, kteří žijí na venkově a venkovských oblastech. To nebylo pořádně pokryto společnou zemědělskou politikou. To je něco, co, mm, o čeho jsem si velice dobře vědom. A když nebudeme mluvit o e, udržitelnosti, když nebudeme mluvit o zdravém životním stylu, když nebudeme hovořit o morálním závazku, e, který máme a jiných otázkách, e, o které, kterými se musíme zabývat komisaři, pak um, eh, se nám vytratí to, na co bychom se měli soustředit. A um, výrobci mm, eh, um, musí, tady musí propojit mezi výrobci a eh, spotřebiteli, jde o vysokou kvalitu výrobku, ale také máme závazek jako Evropa, abychom reagovali na rostoucí počet obyvatel ve světě, které musíme nakrmit. A musíme to udělat tak, aby lidé, kteří žijí ve městě, to pochopili stejně tak, jako ti, kteří žijí na venkově. Ale my tady máme závazek v tomto smyslu něco učinit. Takže bych na závěr, pane předsedo, chtěl poděkovat členům výboru. Nemohl jsem se věnovat všem individuálním bodům, poznamenal jsem si to a paní komisařka eh, a já určitě budeme reagovat na tyto konkrétní body v dokumentu, který obdržíte v následujícím období. Ještě poprosíme paní komisařku, paní komisař prosila. Takže teď ještě požádáme paní komisařku pár... Je, je... Uh, Několik slov uh, na závěr. Já jsem vyrostla 300 metrů od družstevní mlékárny a uh, důvod, proč se tehdy zemědělci združili, byl ten, že tedy chtěli být profesionálnější, chtěli více investovat, chtěli také zajistit větší, vyšší kvalitu a lepší ceny. A to tedy byly ty základní důvody, základní pravidla, která platila tehdy a platí i dnes. A já si myslím, že eh, to je to základní poselství eh, pravidla by měla umožnit právě toto. Měla by umožnit eh, producentům to, aby se spojili, aby spojili své cíly, aby získali větší efektivitu aby zároveň nevytvářely duopoly, monopoly a tak dále. Doufám, že eh, tedy později budeme moci diskutovat o tom, jestli to funguje nebo ne, protože co by legislativní orgány máme společnou zodpovědnost. Děkuji vám za tuto velmi podnětnou diskuzi a prosím, Dovolte nám, abychom se drželi těchto slibů, které jsme dnes pronesli. To znamená, že se budeme snažit o to, aby ty pokyny byly co možná nejfunkčnější. Tak, bardzo prosím, abychom skorzystali z té... Dámy a pánové, eh, chtěl bych ještě říct, že bychom mohli eh, využít tu formu, kterou navrhuje paní komisařka a předložit v písemné podobě eh, ještě prohloubenější připomínky Nepochybně nám to všem pomůže a budeme moci prezentovat svá stanoviska mnohem přesněji do větší hloubky. Tady jsme neměli až tolik času. Za druhé chci říct, že eh, mě opravdu velice těší, že i další komisaři se zabývají eh, zemědělstvím a že to není pouze náš komisař, ale že jsou to i ostatní a je opravdu velmi dobře, že mezi námi tady paní komisařka je. Paní komisařka se zabývá eh, hospodářskou soutěží a to je významný sektor a my ji tedy také pozveme, eh, pozveme ji, jak pan komisař, i s paní komisařkou Bělkovskou, Prostě my toho potřebujeme vědět opravdu hodně, potřebujeme se zabývat všemi aspekty eh, trhu. Pan Castro o tom hovořil. Síla zemědělců je velice mizivá. Je tady hodně příkladů rozdílností mezi cenami které farmář vyjedná a potom e, těmi spotřebitelskými cenami, mezi těmi je někdy opravdu obrovský rozdíl, takže ještě jednou chci závěrem poděkovat paní komisařce i panu komisaři a s panem komisařem se ostatně vidíme prakticky denodenně, ale paní komisařko, my vás jistě pozveme znovu do našeho výboru. Nevím přesně, kdy za rok či za dva uvidíme. Teď navrhuji dvou, tříminutovou přestávku z eh, organizačního charakteru. Pan zpravodaj Nicholson už je přítomen. Takže tři minuty pauzy a ještě jednou děkuji oběma komisařům. Vážené kolegyně, vážení kolegové, začneme. Začneme s druhým bodem na pořadu jednání a jedná se o hlasování o zprávě pana Nikolsona budoucnost eh, mlékárenského sektoru eh, v Evropské unii a zhodnocení realizace eh, balíčku mléko. Možná, že pan zpravodaj bude chtít říct pár slov úvodem, prosím. A pane Nikolsone, pokud chcete, máte teď pár minut abyste mohl věc uvést. Děkuji, pane předsedo. E, jak víte, budu stručný, jak je mým dobrým zvykem. Chci jenom poděkovat všem stínovým zpravodajům, sekretariátu, všem členům a členkám výboru za konstruktivní přístup a navržené náhody. E, dohromady jich je 180. Pokusili jsme se o maximum kompromisních pozměňovacích návrhů. Snažili jsme se to nějak sestavit. E, jistě nemůžou všichni se vším souhlasit, to je jasné. A a um, chci také poděkovat mé frakci a našim spolupracovníkům uh, v naší frakci za spolupráci já vím, že tuto, uh, v tuto chvíli patrně nikdo nečeká, že bych tady vedl nějaké dlouhé řeči, ale možná, když dovolíte, tak jenom krátkou poznámku. Když se v roce 1989 stalo, že jsem že jsem byl eh, eh, schválen jako eh, poslanec do tohoto parlamentu, tak situace i v zemědělském sektoru, i v celé Unii byla hodně odlišná od té současné. A my to musíme respektovat. Musíme být ne v defenzivě, ale v ofenzivě. Musíme být globálními lídry. Musíme ukázat, jak se tohle to dělá. A ještě jednou chci poděkovat. Myslím, že tady máme možnost udělat rozdíl cíl zanechat stopu a nepochybně se nám to podaří. Jistě jsem nepřekročil čas, pane předsedo. Že? No, výborně, výborně jste to zvládnul, ten úvodní, to úvodní slovo, pane kolego. A teď bych vás chtěl poprosit, dámy a pánové, pokud uvidím, že tady je evidentní většina v sále, tak se už nebudu ptát, kdo je proti a kdo se zdržel prostě budu se snažit eh, zhodnotit ten počet zvednutých rukou, nebudu chtít nějak měnit vaše rozhodnutí, to mi věřte, ale aby se to všechno uskutečnilo efektivně. Je tady celá řada kompromisních pozměňovacích návrhů a zástupci eh, jednotlivých frakcí se diskuzí zúčastnili, takže samozřejmě eh, ne všichni budou se vším souhlasit, ale taková už demokracie je. Takže nejprve eh, o těch kompromisech budeme hlasovat elektronicky a jinak tedy zvednutím rukou. Takže pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Takže elektronicky prosím, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh komise Eh, pro kontrolu, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto, pozměňovací návrh eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu a pro, proti, přijato, eh, C, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto, pozměňovací návrh číslo 2, kde pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Trojka pro, proti, přijato. Čtyřka pro, děkuji, přijato. Pět, zkontrolujeme to elektronicky. Nejprve tedy zkontrolujeme čtyřku elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Šestka. Kdo je pro? Schváleno. Sedmička pro? Schváleno. Osm pro? Proti? Zamítnuto. Devítka kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 10 a 11. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 12. Kdo je pro? Schváleno. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh. A1, kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. A teď 82, eh, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto 83, kdo je pro, děkuji, schváleno. Kompromis 94, eh, říká řečník. Kompromis eh, A2, opravuje se řečník. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď 94, eh, kdo je pro, kdo je proti, Zamítnuto. Pozměňovací návrh 95. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. Čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 3. Zahajuji elektronické hlasování. Končím eh, hlasování o tomto kompromisu. Schváleno. A teď 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 109. Kdo je pro? Schváleno. 112 pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování, elektronické hlasování. Děkuji, končím. Schváleno. Kompromis 4. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Schváleno. A teď 122. Kdo je pro? 122. Schváleno, děkuji vám. A 162. Kdo je pro? Zkontrolujeme elektronicky. 122 ještě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 162 e, se ruší. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď 136. Kdo je pro? 136. Děkuji, schváleno. A teď kompromis 6. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, říká předseda. Kompromis 5a. Zahajuji hlasování o kompromisu 5a. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o kompromisním návrhu A6. Končím hlasování. Schváleno. A teď pozměňovací návrh 427. Kdo je pro? Děkuji. Je to schváleno. Pozměňovací návrh 146. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 148. Kdo je pro? Schváleno. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 152. Kdo je pro? Schváleno. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Pozměňovací návrh 403. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 401. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 402, kdo je pro? Schváleno, děkuji. A teď 443, kdo je pro? Schváleno. A 153, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis číslo 7. Zahajuji elektronické hlasování končím hlasování. Návrh je schválen. A teď pozměňovací návrh 164.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 za. 167 pro, proti, zamítnuto. 169. 169. 168 je staženo, takže 169 pro, proti, zamítnuto. 170, kdo je pro, schváleno. A teď 172, kdo je pro, schváleno. Pozměvací návrh 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromis 9. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Děkuji. Schváleno. A teď kompromis 9a elektronicky. Hlasování je ukončeno. Děkuji. A teď 187, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 190 pro, proti, schváleno. 191 pro, proti, zamítnuto. 195 pro, proti, zamítnuto. 197 pro, schváleno. 200 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 10, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno. A teď pozměňovací návrh 206. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování 206. Je to pozměňovací návrh pana Tarabely. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 hlasy. 207. Kdo je pro? Schváleno. Pozměňovací návrh 202. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 210. Kdo je pro? Schváleno. 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh výboru pro rozpočtovou kontrolu 200, eh, teda 6, kde pro, proti schváleno, sedmička od stejného výboru pro schváleno, číslo 8 opět od stejného výboru pro, proti zamítnuto, devítka pro schváleno, 10 pro, proti zamítnuto, 212 pro, schváleno, kompromis A11, elektronické hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. A teď pozměňovací návrh 220, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. pozměňovací návrh dvěstě dvacet jedna, dvěstě dvacet dva, dvěstě dvacet tři pro, proti, zamítnuto. 224. čtyři, kde pro? kde proti? Zamítnuto. 225, kdo je pro? Schváleno. 226. Ne, opravuje se předseda. Teď je tedy na řadě 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 227, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Kompromis A12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen. A teď 244, eh, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 247, kde je pro, kde je proti, zamítnuto. Kompromis 13. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen. A teď pozměňovací návrh 260. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 261. Kdo je pro? Schváleno. A teď 265. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 266. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. Pozměňovací návrh 267. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 268 pro, proti zamítnuto. Ne, omlouvám se, říká předseda, zkontrolujeme to elektronicky. 268. Končím hlasování. Návrh je schválen. Pozměňovací návrh 270. Kdo je pro? Schváleno. 272, kde pro, schváleno. 262, kde pro, proti, schváleno. Dvěstě sedmdesát pět, dvěstě sedmdesát pět, je pro, je proti, zamítnuto. 276 pro, proti, zamítnuto. Kompromis A15, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. A na řadě je kompromis A16, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji. A teď pozměňovací návrh 298. Kdo je pro? Kdo je proti? Omlouvám se, ale budeme muset hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o 298. Schváleno. A teď eh, A17. Pozměňovací návrh 17. Pokud bych hovořil příliš rychle, eh, tak bych asi narušoval hlasování. Pokusím se hovořit pomalej. Kompromis A17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám. Schváleno. Pozměňovací návrh 305. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. 308. Kdo je pro? Schváleno. 309, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 311, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 312, kdo je pro, schváleno. 313, kdo je pro, proti, zamítnuto. 314, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto 315, pro, proti, zamítnuto 316, pro, proti, zamítnuto 317, pro, proti, zamítnuto 318, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis A18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 231, kdo je pro, pardon, 331 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 332 pro, proti, zamítnuto. 333 pro, proti, zamítnuto. 334 pro, proti, zamítnuto. 335 pro, proti, zamítnuto. A teď kompromis 19 a 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď pozměňovací návrh 344. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. A kompromis A20, kdo je pro? Za, ne, ne, nejprve zkontrolujeme 343, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. pěti hlasy. Kompromis A20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A teď kompromis 372. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 373. Kdo je pro? kdo je proti, zamítnuto. 374, kdo je pro, proti, zamítnuto. 375 pro, proti, mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme elektronicky. 375. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Třemi hlasy. 376 pro, proti, zamítnuto. 377, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A 1.20, zahajuji hlasování, končím hlasování. Děkuji, schváleno. A teď kompromis A22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám. Pozměňovací návrh 389. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. 390. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 271, kdo je pro? Schváleno. 382, kdo je pro? Schváleno. 403, kdo je pro? A teď ne, nebudeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, ale o kompromisu 23. Zahajuji hlasování o kompromisu A23. Končím hlasování. Schváleno. A teď je na řadě 396. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. A na řadě je 3, druhá část, kde je pro, schváleno. 404 byla stažena, 405, kde je pro, schváleno. 406, kde je pro, kde je proti, zamítnuto. 407, kde je pro, proti, zamítnuto. 408, kde je pro, proti, Zamítnuto. 409, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis A24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji vám. Pozměňovací návrh 425, kde pro? Děkuji, schváleno. 426, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 428, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. 429, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis A25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozňovací návrh 439. Třetí část. Kdo je pro? Schváleno. 441. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 442. Kdo je pro? Schváleno. 444. Kdo je pro? Schváleno. Kompromis A26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 447. Kdo je pro? Kdo je proti? Mám pocit, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme to ještě elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 458, kde pro? Schváleno. Kompromis A27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Děkuji, schváleno. Pozměňovací návrh 463, eh, pardon, 73, kde je pro, kde je proti, zamítnuto. 473 zamítnuto. 476, kde je pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 471. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 478 pro, proti, zamítnuto. 468, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 470, pardon, 69, kde pro, zkontrolujeme 468, takže zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 468, končím hlasování, schváleno A teď pozměňovací návrh 482. Kdo je pro? Děkuji, schváleno. A teď pozměňovací návrh 14 pro, proti, zamítnuto. 15 pro, proti, schváleno. Kompromis R1, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 22. Pro? Děkuji. Schváleno. 23. Pro? Proti? Zamítnuto. 24. Pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis R2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 40 pro, proti, zamítnuto. Kompromis R3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 44, pardon, 46, kde je pro? Je to 44, přece jenom se opravuje předseda pro, proti, zdržel se zamítnuto. 45 pro, proti, zamítnuto. 46 pro, proti, zamítnuto. 47 pro, schváleno. 48 to se ruší. osmička, kde je pro? Děkuji, schváleno. 49, kdo je pro? Děkuji, schváleno. Kompromis R4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 51 od pana Tarabely, kdo je pro? Schváleno. Kompromis R5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 53. Kdo je pro? Děkuji. Schváleno. A teď 59. Kdo je pro? Ne, 58. Schváleno. 60. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 62 pro, proti, zamítnuto. 75 pro, proti, zamítnuto. 63 pro, schváleno. Takže to je 63 od zpravodaje. A teď kompromis. R6 Paní Naj. Ano, já bych ráda věděla jednu věc. Pozměňovací návrh 70. O něm, o něm se mělo hlasovat odděleně, protože to nepatří eh, ke kompromisnímu pozměňovacímu návrhu. To je tedy moje, můj návrh, můj žád, moje žádost. Sorry. Otvírám hlasování nad poprawką Předseda, takže zahajuji hlasování k kompromisu R6. Kompromis R6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis byl schválen. A teď 70. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Jde o pozměňovací návrh 70. Končím hlasování. Schváleno. A teď 71. Kdo je pro? Schváleno. 72 pro. Schváleno. 73 pro. Sedmdesát čtyři pro, proti. Tak to padá pod stůl. A teď 76 pro, proti, ruší se. 77 pro, proti, sedmdesát sedm, pozměňovací návrh 77. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 77. Končím hlasování. Předseda říká, že je pozměňovací návrh zrušen, ale asi myslí, není schválen. A teď 78. Návrh je zamítnut. A teď budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu usnesení. Elektronicky zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Schváleno. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům za toto velice efektivní hlasování a chtěl bych poblahopřát panu zpravodaji a požádat eh, pana Nikolsona, aby řekl pár slov, pokud možno. Pan posel Nikolson, bardzo proszę. Thank you very much indeed, Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vyjádřím se zase velmi stručně. Chtěl bych poděkovat um, členům výboru. Myslím, že se nám podařilo udělat velice eh, efektivně, ale eh, rád bych eh, řekl jednu věc. Um, um, asi bychom my už jsme měli být vědomi velkých problémů, které před těmi stojí mléční sektor po celé Evropě v současné době. A chtěl bych požádat velmi důrazně, abychom se nespokojili jen tím, co říkám, eh, měli bychom na plenárním eh, zasedání umožnit členům výboru eh, vyjádřit se stanoviska nejenom k této zprávě, ale vůbec ke všem těm dopadům, před kterými stojí mléčný sektor a problémům, před kterým stojí celý mléčný průmysl po celé Evropě. Takže bych vás chtěl požádat, pane předsedo, abyste se toho ujal a požádal bych členy výboru, aby mi umožnili třeba i na konferenci předsedů se ujistit, že mm, tady budeme sledovat tu tuto konkrétní zprávu a budeme se věnovat tomuto tématu. A chci ještě jednou poděkovat všem eh, eh, myslím, že ještě musíme pracovat daleko účinněji a rychleji, než jsme se mysleli, ale ještě jednou děkuji všem za účast. Děkuji, pane předsedo. Gratulujeme panu poslu zpravodavci. Eh, já bych také chtěl ještě jednou poblahopřát panu zpravodaji, dámy a pánové. Budeme požadovat dlouhou rozpravu a jak řekl pan Nicholson, každý musí být ve své frakci maximálně aktivní, protože si všichni musíme uvědomit význam problémů v mlékárenském sektoru. My to vidíme jako výzvu, ale je třeba to také prokázat ostatním. Děkuji za to hlasování, omlouvám se za to pozdní zasedání našeho výboru, ale byla to jediná možnost. A ještě jednou blahopřeji zpravodaji, děkuji poslankyním a poslancům a děkuji také